Ladies and gentlemen, please take your seats. Vážení kolegové, posaďte se prosím. Další bod na programu je projednání zprávy k dopadu evropského trhu obraných možností. Spravodajkou je paní Ana Gomeš. A já poprosím, abychom projednání této zprávy zahájili okamžitě. Paní Gomeš, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych hned na počátku ráda uvedla, že tato zpráva se týká dopadu vývoje na evropském trhu na odvětví bez, bezpečnosti a obrany. Nejde o dopad na vnitřní trh, to se ponechává na jiném výboru, konkrétně se jedná o výbor IMCO, který projedná tuhle stránku věci ve spolupráci s námi tedy. Máme zde text. Um, ten text je velice hutný a věcný a ubírá se podobným směrem, který já navrhuji ve své zprávě. S východiskem je vyhodnocení směrnice z roku 2009, jakým způsobem jsou příslušná opatření realizována v praxi. Tempo je pomalé, je to minimálně těžkopádné a často dochází k nesprávné realizaci, alespoň z toho, co jsem byla schopná nashromáždit. Komise má připravit zprávu k realizaci příští rok a já doufám, že naše stanovisko se promítne i do práce komise a do různých úrovní debaty, které by měly probíhat na půdě Evropské rady. Evropská rada by to měla projednat v červnu. Já zde znovu poukazuji na to, co už parlament mnohokrát konstatoval. Konkrétně jde o nekoordinované obrovské škrty, které mají negativní dopad na oblast obrany v Evropě a na tento trh, na vývoj nových vojenských technologií a na naši strategickou autonomii. Dokonce i bezpečnost dodávek vybavení je zde ohrožena. Za poslední desetiletí jsme nikdy nepotřebovali jsme tolik jako teď. Čelíme výzvám, rizikům, hrozbám, která jsme předtím nezaznamenávali. A jsou vojenské konflikty, válka v našem okolí, dochází k teroristickým útokům, k teroristickým hrozbám. A my jako Evropská unie musíme být připraveni adekvátně reagovat na takovéto výzvy. A samozřejmě musíme se ujmout své role, co se týče bezpečnosti. Kolega zde hovořil o ambiciozní obrané politice Evropy. Já bych ráda byla ambiciozní, ale ještě víc než ambiciozní chci adekvátně reagovat potřebám a možnostem, které nám dává směrnice a smlouva. A opatření jsou k dispozici, ale členské státy je nedodržují a tam, kde ano, tak velmi nejednotným způsobem. To znamená, že to opravdu neodpovídá potřebám. Není to adekvátním potřebám našich občanů, co se týče jejich vlastní bezpečnosti a co se týče jejich vlastních zájmů. Myslím, že adekvátní Reakce může být buď vojenská, a zde hovoříme o vojenském vybavení, anebo je zde kombinace civilní a vojenské operativy. A v tom je ten půvab CSCP. Samozřejmě, že některé vybavení má dvojí užití a v důsledku ekonomické krize platí to, že místo toho, abychom dodržovali směrnice z roku 2009 a sledovali cíle této směrnice, to znamená autonomie a operativa, tak děláme přesně to opačné. Ztrácíme kontrolu nad bezpečností dodávek a často k tomu dochází právě proto, že někdy jsou tam určité civilní prvky a v tu chvíli my ztrácíme kontrolu nad tímto řetězcem výrobním právě kvůli tomu charakteru dvojího užití. A v tu chvíli ztrácíme strategický dohled nad strategickým odvětvím. A to je velmi důležité pro evropský obraný trh. A také potřebujeme samozřejmě transparentnost. Nemůžeme usilovat o funkční trh v oblasti obrany, pokud budeme nadále eh, postupovat takhle neprůhledně. Jak naše vlády neekonomické neúsporně utrácejí daňové eh, výnosy, daňové prostředky. Potřebujeme zlepšit transparentnost a lépe vynakládat prostředky našich daňových poplatníků také potřebujeme následuj, na odpovídající sdílení. Tam, kde vyrábíme dohromady, potřebujeme strategicky plánovat, potřebujeme zajistit interoperabilitu, potřebujeme opravdu ekonomicky a efektivně využívat prostředky daňových poplatníků a naplňovat potřeby plánu bezpečnosti a obrany. A v této oblasti spoleháme hodně na komisi ale samozřejmě, že zde sehrává svoji roli i Evropský parlament a proto nakonec vznikla tato zpráva, abychom mohli komisi poskytnout vstupní materiál do jejich dalších debat a projednávání a balíčku obrany členských států. A já musím říct, že mám své pochybnosti o tom, co komise v této věci podniká. Já jsem už komise konfrontovala, šlo o případ z mé vlastní země, pře vyjednávání zápočtů v rámci smluv o obraném materiálu. K tomuto znovu vyjednávání došlo tehdy už i v souvislosti se vstupem v platnost eh, směrnice. A komise to vůbec nezaznamenala že dochází k porušování principů, které se v této směrnici objevily ve chvíli, kdy dochází k znovu opětovnému vyjednání těchto zápočtů, tak se vlastně porušují ty stanovené principy. A já už jsem jim to jednou řekla a napíšu jim znovu, protože komise to zcela přehlíží. Existuje zde ta směrnice, komise má dohlížet nad tím, aby se dodržovala aby členské státy přísně dodržovaly a neděje se tak. Já k tomu ještě doplním, že předložím ke vlastní zprávě pozměňovací návrhy. Tam nemám žádné omezení. Zpravodaj není takto omezen, když se pisuje první znění. Budu předkládat pozměňovací návrhy ale chci dále rozšířit některé otázky, eh, které se tam objevily. Budu předkládat také pozněcí návrhy ke zprávě výboru IMCO. Tam se budu soustředit spíš na legislativní stránku věci. A samozřejmě to jsou pozměňovací návrhy, které nám kolegové z MK um, přislíbili. Kolegyně, zpravodajka možná ještě přijde, ale myslím si, že ten její návrh je velmi dobrý, věcný, jasný, přesně doplňuje to, na čem zde pracujeme my. A my budeme nadále spolupracovat s kolegy z výboru MKO, abychom zlepšili možnosti promítnout názory Evropského parlamentu do projednávání této problematiky na zasedání Evropské rady v červnu. Já děkuji asistence Alexandře Karajeva, která pomáhala, a Michely Jiráskovi ze sekretariátu, který mi také velmi pomohl a byl velmi důležitou součástí týmu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Spravodajkou za MKO je paní Eldigo Gango a přijde zřejmě za několik minut, alespoň doufáme, že dorazí a bude se moci zúčastnit debaty. Uvidíme. V tuto chvíli dávám slovo zástupcům frakcí. Není tady pan Kircus, takže asi vystoupí pan Galer. Prosím. Ano, děkuji vám. Ano, pan Kircus nemohl přijít. Já vám děkuji a kolega vám také děkuje za zprávu a děkuji vám za odvedenou práci. Myslíme si, že to je vyvážený návrh, který se obírá správným směrem, dobře nastěňuje stávající situace na trhu s obraným materiálem v Evropě, má také dobře zpracovanou otázku škrtů a zvyšující se závislosti, e, omezení naší autonomie. I na tohle dobře reaguje váš, vaše zpráva. Také je zde dobře zmíněna otázka ekonomické a finanční krize. Na našem trhu s obraným materiálem platí, že je důležité, že v Evropě existují kvalifikované pracovní příležitosti. Stejně jako v jiných oblastech ekonomik, jako je výzkum a vývoj, eh, technologie dvojího užití, pokročilé synergie v rámci technologického vývoje. To má všechno svůj dopad na růst do určité míry. Je to strategické odvětví, to znamená, že chceme uplatňovat víc než jenom logiku ziskovosti. Jinak bychom totiž úplně zrušili omezení týkající se vývozu, kdybychom pamatovali pouze a jenom na zisk. Potom bychom um, nedbali politických úvah a vyváželi na všechny možné trhy, kdyby tomu tak bylo. Stínový zpravodaj říká, že by raději, aby se tam objevil eh, stru, eh, jaksi výstěžnější přehled stávající situace, co se týče naplňování opatření v rámci balíčku. My bychom raději, aby ten přehled byl takový komplexnější, srozumitelnější, jasnější, co se mělo realizovat, co bylo předpokladem a co se realizovalo a co se naopak stále ještě nepodařilo. Když si uděláme jasno v tom, co bylo realizováno, tak samozřejmě nám to dá možnost eh, pokročit dál. Stejně jako v jiných oblastech, tady platí o to víc, že je to na členských státech, aby se snažili o dosažení pokroku v této oblasti. A stínový zpravodaj má také za to, že je potřeba zde navázat na moji zprávu 2013 o Evropské průmyslové základně v oblasti obrany a co zaznělo na summitu v prosince 2013, i to je třeba sem zapracovat, abychom si udělali jasno v tom, jaký je rozdíl mezi situací dnes a tehdy Domnívá se, že to bude dobré přispění eh, k přípravám na summit. Odstavec 4, k tomu mám konkrétní poznámku. Zde se hovoří o navýšených investicích do této politiky. Opravdu to tak je? Máme něco takového? Mám k tomu ještě konkrétní otázky, ale vzhledem k tomu, že se zde o tom hovoří, tak bych rád, aby se to více upřesnilo. Máme opravdu více zahraničních investic v oblasti obrany? Potom odstavec 9. Zde se hovoří o další věci. Nevím, jestli potřebujeme obecné pobídky, abychom zlepšili atraktivitu těchto projektů v rámci Evropské unie. Nevím, Možná by to mělo být řečeno výstěžněji. Je to pobítka v rámci EDA a OKAR, pobítka zahraničním investicím pro agentury podporující obranou politiku když řeknete pobídky, které mají podporovat a motivovat spolupráci, no tak každý bude žádat o další daňové úlevy, když se to bude formulovat pouze jako spolupráce. Myslím si, že by to bylo velmi drahé, kdyby to mělo být uchopeno takto. K odstavci 11 My jsme přemýšleli, jestli opravdu zde existuje vyšší riziko porušení společného stanoviska k vývozu. Členské státy řeší vývozní licence jako nástroj zahraniční bezpečnostní obrané politiky. To jsou tady z mé strany otazníky, které nám z toho textu vyplývají a tolik k mým připomínkám. Děkuji. Děkuji, pane Galere. A teď se pokusím vyhodnotit účast našich buď stínových zpravodajů nebo zástupců našich spra- stínových zpravodajů. Paní Lezinka si se chce určitě vyjádřit jako stínová zpravodajka. Můžete tedy, prosím? Já vielen Dank. Děkuji. Ono se tady vychází pořád eh, ze základního předpokladu, který je základem pro všechny další návrhy tady. A já bych ho chtěla spochybnit. Vždycky se vycházelo z toho, že eh, do eh, obraného sektoru se dává příliš málo peněz v Evropské unii v jednotlivých zemích. Já to chci spochybnit. V některých zemích, v některých zemských státech se možná do obraného sektoru dostává méně peněz. Opravdu. Podle SIPRy eh, eh, v některých zemích eh, to mírně klesá, ale celkově v letech 2000 až 2013 podle SIPRy ze 230 na 200 79 miliard dolarů eh, vzrostly ty náklady. Čili to jsou eh, základní předpoklady, které vlastně neplatí ve vašem případě. Ale jde tady ještě o víc. Je tady o zlepšování obraných kapacit. Já také nevycházím z toho, že eh, když se říká, máme pooling nebo sharing a často se média ptají, jestli se tím ušetří peníze a potom to jde do sociální sektoru, tak já nevycházím z toho, že to je tako, že to tak má být, nebo že to byl takový úmysl a ráda se nechám přesvědčit o opaku. Ale je tady potom několik dalších problematických věcí. V jiných oblastech hovoříme o e, bezpečnosti plánování, o tom, že je třeba ji zlepšit. Tady znovu jde o oslabení kontrolních pravomocí ve ženských státech. Protože eh, pořád se říká, že ty kontrolní pravomoci ve ženských eh, státech jsou eh, vlastně něco vnitřního. Ale já nechci, aby kontrolní možnosti Evropského parlamentu byly zlepšeny, nebo ano? Takže více bezpečnostní plánování by v tomto ohledu eh, by eh, znamenalo méně demokracie. A to je velmi problematické. Potom eh, ty daňové úlevy pro obranou spolupráci, k tomu se skoro stydím, zdráhám něco říct. Myslím si, že už jsme tady všichni dlouho, aby abychom věděli, že daňové úlevy pro zbrojařské podniky, co, co to je zač, to je subvence pro obraný průmysl a to odmítáme. Důsledkem z této zprávy je vytvoření vojensko-průmyslového komplexu. Máme tady zkušenosti z USA ohledně toho, jak negativně vytvoření takového vojensko-průmyslového sektoru by mohlo zapůsobit. Měli bychom se na to podívat a poučit se z té zkušenosti. Pokud jde o Eh, vývoz zbraní, o tom už pan Gáler hovořil a, a tam sdílím ty obavy, protože nakonec eh, pro eh, zbraňový průmysl vývoz zbraní bude vždycky ziskový a já sdílím zbraň, že dlouho, tedy obavu, že dlouhodobě jde k, o, o, o další ochranu nebo nezlepšování kontroly obranu. Čili naše principiální stanovisko je eh, odmítat tuto zprávu a i tady eh, vytvoříme menšinové stanovisko. Děkuji. Mám za to, že eh, přijel stínový zpravodaj zelený pan Bitykofer, právě tak se zvíjí slovo. Pokud mi ho dáte, paní předsedkyně. Já bych učinil několik obecných poznámek a potom několik konkrétních. Moje první obecná poznámka je, že hm, dlouho jsem eh, se stavěl proti eh, tomu, eh, co se znovu prosazuje v této zprávě, a sice myšlenka strategické obrané autonomie EU. v písmenu B nebo v eh, odstavci 1 tato koncepce eh, znázorněná je prostě směšná. Nic by vážně nemohlo splňovat kritéria, která byste eh, museli implementovat, pokud opravdu chcete hovořit o strategické autonomii. To je prostě takový, taková golistická koncepce minulosti, ale v moderním světě z reálných eh, okolnostech nepředpokládejme něco takhle ideologického. Hovořme o praktických věcech. Evropská bezpečnost nikdy nebude eh, zaručována institucemi Evropské unie jako takovými samotnými. Evropa musí sehrát určitou úlohu. Možná, že bude muset dokonce eh, zvýšit svůj příspěvek evropské bezpečnosti v rámci koncepce CSDB. Proti tomu bych nebyl, ale strategická autonomie, to je prostě uh, fantazie, kterou uh, bychom měli uh, přestat uh, řešit. Eh, potom se tady hovoří, že dáváme příliš mnoho eh, na toto eh, v zazbrojení v Evropě. Teď jsme globální dvojka, pokud jde o obrané výdaje. 190 miliard. Za situace, kdybychom tuto částku mohli alespoň snížit a použít tyto prostředky daných poplatníků efektivněji, by tato zpráva měla zopakovat myšlenku že eh, najednou ta zpráva opakuje myšlenku, že musíme k tomu ještě přidat eh, evropské peníze. My jsme eh, jako zelení byli vždycky soustavně proti tomuto. Pokud bychom otevřeli tyto nové dveře, tak akorát dojde k tomu, že místo toho, abychom se zabývali tím, jak by to celé se mělo zefektivnit, tak obraný průmysl se pokusí doplnit evropské prostředky eh, eh, místo těch peněz, které nedostane eh, z národních rozpočtů. A to je výmluva k tomu, aby se nezdílelo tak, jak je to nezbytné. A to je, myslím, chyba. Za třetí, nevěřím, že by bylo správné, abychom tady dávali finanční podněty, já tady hovořím tedy o odstavci 9, dávali finanční podněty eh, k tomu sdílení. No podívejte se, dnes to není eh, zpráva o blahobytu eh, firem. Tohle je zpráva o používání, smysluplném používání peněz daněvých poplatníků. Ano, měli bychom podpořit eh, sdílení politicky, ale ne prostřednictvím dodatečných daňových úlev. To si myslím, že je zásadní chyba. A docela jistě nepodpoříme zprávu, která eh, bude obsahovat takováto ustanovení nakonec. Eh, se zpravodajem jsme se dostali do konf- eh, se zpravodajkou jako jsme se dostali v minulosti do konfliktu, když eh, předkládala zprávu o námořní strategii EU a jeden z, jedna z těch kritických argumentů, které jsem tehdy vyjádřil, a zopakuji tady, je, že když hovoříme o evropské bezpečnosti jako o globální poskytovateli bezpečnosti, eh, tak je to opravdu, eh, že si něco nalháváme. Eh, nejsme schopni poskytnout bezpečnost ani sobě a svému okolí a vůbec hovořit o našem poskytovateli, o nás jako poskytovateli globální bezpečnosti vůbec nesouvisí s realitou. Myslím si, že tedy to je zpráva, která Eh, aktuální potřeby kdo eh, z nich dělá oběť eh, nějakých politických strategií, které s tím vůbec nemusí souviset. Ta dobrá myšlenka sdílení zdrojů je tedy zneužita k tady rozvoji, k lepšímu rozvoji obraného trhu. Myslím si, že tady si musíme vybrat. Chceme spojit své snahy Eh, v té oblasti, na kterou eh, jsme schopni se shodnout, anebo většina chce eh, tady nerealizovat nějakou strategii rozdělování jednotlivých stran, která se snaží to všechno zatěžkat těmi koncepcemi, které jsem tady kritizoval. Já si myslím, že my nakonec tedy naše stanovisko bude záviset na, na rozhodnutí většiny v této oblasti. Nabídneme příležitost o tomto hlasovat, protože bychom byli eh, velmi rádi, kdybychom eh, byli schopni se spojit při snaze o větší efektivitu, ale musím říct, že nejsem nějak dvakrát optimistický, protože se mi zdá, že tohle je tak trošku ideologická cesta, na kterou se tady někteří lidé pouští. Thank you, sir. I... Děkuji vám. Zdá se, že nikdo jiný se teď nehlásí, proto bych dala... No možná, že bych zareagoval na uh, některé ty uh, body u těch čísel. Paní uh, kolegyně eh, Cipry, když se podíváte na 270 eh, a 279 miliard, no já nevím, eh, podle jakého směrného kurzu je to přepočítáno, 2014, 2014, nebo kolik to bylo, nebo 13. Každopádně, No každopádně. Každopádně podle eh, kurzu, no, bylo by to eh, v rámci inflace skoro. Pokles. Já tady ta čísla eh, nemám, bohužel jiná, ale ta ukazují, že výdaje na obranu opravdu jdou dolů. A to nám každopádně nepomůže. My musíme zohlednit tu bezpečnostně politickou otázku a potom se tady nabízí otázka tedy, jestli se postavíme na vlastní eh, nohy, budeme eh, Mm, jestli, eh, podívejte se, tady někde bude nakupovat mimo systém nebo do systému a potom už vůbec nebudeme eh, schopni společně mm, důvěryhodně odstrašovat ten aspekt té strategické autonomie. Já si myslím, že pokud je o naše sousedství, zejména v našem sousedství, kde můžeme něco opravdu vyřídit, já si myslím, že stále častěji to vnímám z toho pohledu, že se nesmíme pouštět do situace, kdy řekneme, dobře, teď ve svém sousedství v zemi X není nutné eh, dělat něco společně. A potom eh, boužeme na to a tureckým partnerům na to řekneme, že no, na NATO se rozhodneme, eh, že nebude nic, protože si myslíme o Libii něco jiného. Potom najednou budeme sami a byli bychom sami, kdybychom nebyli schopni jednat autonomně. Čili zejména tady si myslím, že tohle bude působit do našeho sousedství. abychom eh, náhodou nezažili nějaké eh, veto proti nám. Pan Zdrojevsky. Paní předsedkyně, dámy a pánové, mm, nejdříve si myslím, že ta zpráva je skutečná, skutečně dobře eh, vytvořená, není příliš dlouhá a poukazuje na nejdůležitější otázky. Myslím, že je velice dobře, že jsme se jich dotkli. Hmm. Ale eh, ještě bych chtěl eh, eh, navrhnout dvě důležité věci. Za prvé, důležité je, co vyplývá z čeho. Proč některé výdaje nebo některé jevy nás znepokojí? Podívejte se jenom na první část zprávy, kde se hovoří o tom, že změny na trhu s obranným průmyslem ohrožují evropskou autonomii. Mohli bychom um, bod eh, druhý dát na um, první místo a třetí na druhé místo a první na třetí místo. Potom budeme mít přirozenou logiku. Ve souvislosti s objevujícími se novými eh, konflikty je třeba udělat některé věci. Potom je tady další věc, která se týká offsetů. Několik let jsem byl v eh, offsetovém výboru a každý rok ve mně vyvolával stále větší skepsy ohledně účinnosti offsetových programů nejen v Polsku, ale i jinde. A divím se, že je tady ještě tolik kritických e, poznámek na adresu offsetu, kdybychom měli být všichni e, přesvědčeni, e, že to je věc hodně krátkodobá. A potom jsem velmi skeptický, pokud jde o některé čistě statistické věci, kdy se bylo eh, velice snadno eh, eh, posoudit, jestli výdaje na obranu opravdu rostou a jestli jsme bezpečnější, protože tady byly snažší přepočty, ale tady často vystupují na výboru experti, kteří hovoří o bezpečné, vojenské bezpečnosti nebo o, o bezpečnosti v kyberprostoru, v kybernetickém prostoru a, a Eh, uvádějí tam nějaký rozpočet a to, jak je nízký, to mě opravdu znepokojuje. Musíme eh, se bavit o kvalitních výdajích a nejenom o těch eh, pouhých číslech. Protože v těch podrobnějších analýzách teprve vidíme, jestli ty výdaje vedou opravdu k bezpečnosti, hm, jestli opravdu představují nějakou na, nějaký, nějaké narovnání situace, nebo naopak. Připomínám, že tady máme stále rostoucí eh, výdaje na eh, vojenské důchody a mm, méně vydáváme na eh, v informatiku a naší schopnost v oblasti IT. Naše technologie jsou málo pokročilé a, a, a na ty dáváme peníze a, a na akceschopnost díky novým technologiím dáváme málo. Eh, také eh, chci říct, že se stoprocentně eh, shoduji s panem Galerem. Děkuji. Pane Bitykofere, vy jste ještě chtěl asi vzít slovo po druhé? Yes, thank you, chair. I wanna... Ano, děkuji vám. Chci reagovat na slova pana Galera. Rozumím vaši argumentaci, ale nemohu dokonce akceptuji, ale zároveň tím nemůžeme vysvětlit strategickou autonomii já bych doporučil výraz něco jako posílená strategická odpovědnost nebo posílená prohloubená strategická schopnost. Protože bychom opravdu měli nést větší část toho břemene, to akceptuji. Ale neměli bychom vytvářet dojem nebo nechat vznikat dojem, že jsme přesvědčeni, že můžeme celé břemeno nést společně, úplně. A v některých otázkách, ano, Evropa by mohla jednat sama, možná. Možná už také sama jednala, možná nepříliš úspěšně, ale strategická autonomie, jakožto velice široká koncepce, alespoň jak já tomu rozumím, říká, že bychom v zásadě měli být schopni eh, jednat sami, kdykoliv to považujeme za nezbytné. Ehm, a to si myslím, že je naprosto nerealistické, protože to nebere v úvahu bezpečnostní vztah mezi Evropou a Spojenými státy americkými. Také to ignoruje bezpečnostní partnerství, která jsme uzavřeli s dalšími hráči. A prostě si nemyslím, že bychom do toho měli vstupovat, skončili bychom ve slepé uličce. A pokud chcete vyjádřit to, co říkáte, jinými slovy, je to v pořádku, podpořím to. A další poznámka, kterou jsem chtěl zdůraznit, když hovoříme o těch 190 miliardách, které vynakládáme v rámci EU, situaci v době, kdy všichni zapadají zpět do starých zvyků stanovovat výdaje třeba na 2% HDP pro jednotlivé země. Myslím si, že bychom měli spíše zdůraznit kvalitu, efektivnost takovýchto nákladů a nejenom Eh, pouhou částku, kterou vynaložíme. Jsem přesvědčen, že bychom za každé euro mohli získat mnohem výraznější bezpečnost, pokud bychom trvali na kvalitě, efektivitě. A to také znamená propojení eh, sil, sil na trhu, ne aby každý eh, si segmentoval trh pro sebe. Samozřejmě jsme zažili v minulosti ehm, takové kroky, které se těšily podpoře tohoto parlamentu, abychom vytvořili na obraném trhu také vůbec trh. Obecně řečeno, trh obrany není příliš trhem. A čím více bychom jej mohli přenést do e, skutečně fungujícího trhu, tak tím lepší prospěch z toho mají daňoví poplatníci zdravotníci a samozřejmě celá bezpečnost Evropy. A to musíme zdůrazňovat. Děkuji vám. Paní Gomeš, prosím. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Nevím, možná po mém vystoupení by mohla komise a Evropská obrana agentura mohly také vystoupit. Bylo by jistě zajímavé slyšet jejich názory na názory kolegů. V každém případě všem kolegům děkuji za velmi zajímavé dotazy. I za kritická slova. Na úvod bych rád eh, ráda reagovala na otázku pana Galera. tyto zahraniční investice do eh, evropského obraného sektoru zmiňují proto, že je to aktuální pro některé země, a to zvláště pro země v hospodářské krizi. A je to velice závažná věc. A nejenom pro ty země samotné, ale pro celkové zájmy evropské bezpečnosti, protože někdy hovoříme o investicích do technologií, technologických vývojích nejrůznějších a to ve strategických oblastech, jako například vesmír, námořní technologie, kyberbezpečnost a samozřejmě to zcela jistě není pouze pro zisk, že některé zahraniční investice jsou směřovány na nákup evropských technologických společností. Možná některé země to cítí víc než jiné, ale zcela jistě je to jev, který se děje a bylo by velice smutné, pokud bychom jej přehlíželi. A myslím, že je to něco, co bychom měli také zvážit eh, při jednání o problému. A mm, pak další otázka, kterou zmínil pan Galer, a která byla zmíněna v souvislosti s daňovými podbítkami, e, co se týče propojování iniciativ, vlastně pooling and sharing. E, to je něco, co ze zcela dobrých důvodů jsem také chtěla zmínit, protože mám už dost všech diskusí o tomto sdílení iniciativ, když se to nerealizuje v praxi, ale zatímco jiné členské státy už to v praxi realizují. Třeba Belgie, jak jsem slyšela, se rozhodla pro tento způsob práce v rámci takovýchto iniciativ. Již pro některé členské státy se to stalo realitou, je potřeba to koordinovat, generalizovat a Jedině tak bychom mohli něčeho do, dosáhnout v těchto systémech sdílení zdrojů, protože jinak se nám to moc nedařilo. Abychom toto vůbec dokázali sdílet s těmi státy, které jsou členy Severoatlantické aliance. A jsem přesvědčena, že to je poměrně zásadní otázka. Protože ve chvíli, kdy je nedostatek zdrojů, kdy naši daňoví poplatníci eh, po nás žádají více kritérií ve vynakládání peněz, a to zvláště peněz, které se vynakládají na bezpečnost a obranu. Musíme zajistit, aby nedocházelo k duplicitám, aby nedocházelo k překrývání, aby nedocházelo k redundantnosti. A to můžeme dosáhnout jedině tím, že budeme sdílet zdroje a společně využívat ten sharing and pooling. A myslím si, že právě k tomu by měly sloužit daňové pobídky a zcela jistě budou i jiné pobídky, to byl jenom příklad. A samozřejmě to je také něco, co bychom měli monitorovat ze strany Evropské obrané agentury, a e, já si myslím, že na její práci musíme opravdu spoléhat, abychom e, nepracovali jenom krátkodobě, nýbrž e, v dlouhodobém horizontu a z dlouhodobého pohledu na potřeby. Pak k otázce pana Galera. Já s ním plně souhlasím. Právě proto zde zmiňuji skutečnost, že společná pozice k vývozu zbraní. Nevím tedy vlastně, jestli s ním zcela souhlasím. Eh, pokud jsem tedy správně pochopila, rozumím a souhlasím s ním těch aspektech, které jsem popsala, budu spolupracovat se stínovými zpravodaji, budu to dále rozpracovávat, protože jde o oblast, kterou vnímáme jako oblast, která se zatím netěšila dostatku zájmu z členských států. Zmínila bych zprávu přednesenou Bezpečnostní radě OSN ehm, zastupcem OSN pro Liby, kde se diskutovalo o zbrojním embargu a přesto se na seznam dostaly dvě evropské země, které přes existující embargo dodávají zbraně do Libie. I přes ty problémy, o nich všichni víme, včetně terorismu a tak dále. Naše členské státy tedy mnohdy eh, mají co napravovat i ve vztahu k vývozu zbraní a myslím si, že právě tento parlament sehrál důležitou úlohu v tom, aby dovedl členské státy ke společné pozici. A myslím si, že je tedy důležité, aby se státy také eh, dohodly na jednotné implementaci. A je to také zásadní eh, z hlediska realizace obraného balíčku obecně. A nyní k otázce paní Lezing. Možná bychom mohli být um, specifičtější z hlediska uh, upřesnění, kde se finanční prostředky využívají. Já bych tam také ocenila konkrétní prvky. Možná někde dochází k nadměrnému vynakládání prostředků, respektive uh, k tomu, že se vydávají prostředky tam, kde nezlepší naši obranou schopnost bezpečnost, například v případech několika členských států. Eh, například hodnocení eh, obrany v Evropské unii. Víme, že toto je třeba část, která představuje podstatnou část rozpočtu EU, rozpočtu na, na obranu. Na druhou stranu však v některých oblastech se zase nevykla- nevynakládá dostatek. A to tam, kde víte, že potřebujete určité schopnosti, ale eh, nevynakládáte na to finance. Víte, že naši muži a ženy skutečně pracují a zachraňují životy. Já si myslím, že je tedy důležité Eh, jednat specificky, jak se finanční prostředky vynakládají, co se vynakládá a co naopak není vynaloženo rozumně. Protože samozřejmě mm, nejde jenom o vynaložení většího objemu prostředků, ale o vynaložení rozumném, správném, protože jsme zaznamenali netransparentnost, korupci, eh, neúčelné vynakládání eh, prostředků, dokonce nežádoucí soutěž mezi členskými státy, i ta pokřivená soutěž, kde se eh, nesplňovaly požadavky jednotného trhu. A ještě chci reagovat na pana Butikofra. Já respektuji jeho názory, ale nezdílím jeho pohled na eh, to, že strategická autonomie je směšná. To jsem si já nevymyslela, to je součástí naší strategie. a eh, a jsem pro Evropu a samozřejmě proto si myslím, že musíme mít strategickou autonomii v některých klíčových aspektech bezpečnosti a obrany. Například ve vztahu k tomu, aby američané, pokud američané eh, vypnou některé systémy, abych měla schopnost lokalizačních systémů, nebo abych měla vlastní kyberbezpečnost. Já nechci spoléhat na druhé. Eh, a pokud pan Butikofer chce, můj problém to není. Já jsem přesvědčena, že Evropa se musí starat o svou strategickou autonomii, v těch prvcích bezpečnostního průmyslu, kde to má zásadní význam. A právě proto si myslím, že bychom měli o těchto aspektech uvažovat a že to by se mělo projevovat také v analýze implementace obraného balíčku. Nevěřím, že by evropská bezpečnost od, ležela pouze na evropských institucích. To neříkám, to netvrdím. Samozřejmě členské státy také sehrávají zásadní úlohu a budou ji sehrávat i do budoucna, ale proč bychom nemohli spolupracovat? Mám spoustu dokladů o tom, že členské státy nedělají ani to nejmenší minimum toho, co je zakotveno ve smlouvách. Například v poslední době jsem navštívila severní Irák a co jsem zjistila? Zjistila jsem, že členské státy, které jsou tam aktivní eh, v různých oblastech, konkrétně eh, ve vojenství, podporují třeba pešmergy, se nekoordinují ve své činnosti například v tom, co pešmerkům dodávají. Takže se, e, tam dochází k duplicitám, e, zatímco jiné systémy, jiné vybavení chybí. Pokud by koordinace existovala, bylo by to mnohem lepší. A tady si myslím, že se i s panem Butikoferem e, shodnu, že důležitá eh, oblast naší pozornosti by měla být také v boji proti islámskému státu. Ehm, a tady si myslím, že členské státy nedělají dobrou práci. Proč? Protože nekoordinují svou činnost na evropské úrovni ani mezi sebou. A právě proto eh, přeci máme vysokou představitelku pro společnou E, zahraniční politiku, do níž spadá také politika obrana. A pokud jde o účelné využití prostředků daňových poplatníků, e, jsem již zmínila, promiňte mimo mikrofon, The efficiency of taxpayer. Efektivita, efektivní využití prostředků daňových poplatníků. Ano, tady sdílím tu obavu. Prosím, pomozte mi v boji proti korupce, která e, probíhá. Ano, tam vám pomohu Eh, která probíhá v zakázkách obraného charakteru. A to je něco, kde naše práce chybí. A právě proto ten balíček bezpečnosti eh, by měl být schválen, protože ten zajistí minimální transparentnost a odpovědnost členských států tak, aby ta korupce, by té korupci bylo, byla učiněna přítrž eh, já doufám, že jsem nezapomněla nic zásadního, ale obecně tady si myslím, že toto je velmi zásadní téma. Také eh, bych si zasloužila podporu od kolegů z, ze své skupiny a když už vám to dělá také starosti, tedy využití prostředků daňových poplatníků eh, pro obranu. A nyní k offsetu. Otázka našeho kolegy a offsety. To je důležitý prvek a myslím si, že tady jsme zaznamenali určitou rozdílnost mezi komisí a Evropskou obranou agenturou v souvislosti se schválením obraného balíčku a komise předstírá, jako by byla proti offsetům, ale nic proti ním nedělá. Ehm, já si myslím, že komisařům na tom nezáleží. Ehm, v konkrétním případě například, ehm, kde byla opětovně projedno, projednána možnost offsetu pro, eh, za rok 2014, tedy celá logicky poté, co byl připraven obraný balíček Evropská obraná agentura. I dnes má jiný přístup s tím, že e, uznává význam těch offsetů a s tím, že tyto offsety se budou zaměřovat na posílení obrané kapacity, budou reagovat na priority e, z hlediska evropské Eh, průmyslové a technologické báze. A uvidíme, zda se zda nastalo zblížení názoru, alespoň v teorii. Já budu předkládat pozměňovací návrhy eh, ke zprávě IMCO také proto, že mám určité ta omezení z hlediska podprosporu, ale myslím si, že to bude spadat do zprávy IMCO velice dobře, protože je to i o logistických aspektech. V každém případě vítám pozměňovací návrhy kolegů a jsem připravena s nimi spolupracovat, spolupracovat se všemi, kteří hledají přijatelný výsledek pro tuto zprávu. Jsem přesvědčena, že zde můžeme něco změnit. Změnit hodnocení komise pro nejbližší rok a také postoj rady. Děkuji vám. Thank you, madam. I would like to remind all... Děkuji vám. Paní kolegyně, abych ráda poprosila všechny kolegy, aby pamatovali na to, že termín pro předložení pozněvacích návrhů ve výboru IMCO i SED je poslední den měsíce března, to znamená 31. březen 12 hodin. A apelovala bych na všech, aby, na všechny, aby pamatovali na rozsah působnosti jednotlivých výborů IMCO i SED. Další bod k projednání. Ten se bude řešit eh, Další projednání bude 6. května. Tím jsme uzavřeli tento bod a můžeme se zamyslet nad tím, jestli máme něco pod bodem různé, nikoli. Příště se sejdeme pondělí 30. března odpoledne. Proběhne výměna názorů s generálním tajemníkem NATO. Bude to bude zde Žil de Kokov, koordinátor boje proti terorismu, proto spojené jednání výboru AFET a SEDE. Další zasedání výboru SEDE bude 16. dubna. Děkuji vám za dnešní zasedání. Poprosím koordinátory a zástupce frakcí, aby zde zůstali, aby se trvali v sále, protože bude následovat rozšířené předsednictvo. Děkuji. Thank you.